Plum mě oznámila, že byla jmenována členkou rumunské eh, vlády podle článku 7.1 a také podle článku 4 eh, jednacího řádu bude od 7. května 2012 eh, její místo nahrazeno. My jí blahopřejeme k, jejímu, no, k její nové nominaci. Možná, že kolega Svoboda by toto mohl sdělit eh, paní kolegyně Plamp. Právní výbor na zasedání 25.4. diskutoval mandát paní Langen podle